Kolegové, kolegové, kolegyně, opět zahájíme zasedání a prosím vás všechny, abyste se laskavě usadili. A máme výsledek hlasování, tedy volby místopředsedů. Il numero dei vota... Počet hlasujících 702 nich je 41 eh, hlasů 661, většina bylo 331, potřebovali jsme 331 hlasů, absolutní většina. A kandidáti, kteří získali, tedy získali hlasy, tak jsou paní McGuinness eh, 618 hlasů zvolena. Paní McGuinness zvolena. Pedro Silva Pereira 500, eh, 556 eh, eh, zvolen. Wieland 516 hlasů zvolen. Barley, pan Barley, 516 hlasů, zvolena, paní Barley, zvolena. pan Karas 477 hlasů zvolen. Pan Kopace 471 hlasů, 461 hlasů zvolena. Honory. Klára Dobrev, paní 402 hlasů, zvolena Klára Dobrev. Paní Charanzová 395 hlasů, zvolena. Třista šedesát tři hlasů pan Bér zvolen. Paní Jaroka 349 hlasů zvolena. Paní Hautala 336 hlasů zvolena. Takže toto jsou kandidáti, kteří získali absolutní většinu. A potom pan Papadimulis měl 303 hlasů, paní Kolaja 200, pardon, 37 hlasů, pan Krasnodevský 100 69, pan Castaldo 143, paní Utazáry 135 hlasů, pan Bizoto 130 hlasů, takže tito kolegové nebyli zvoleni. Samozřejmě já blahopřeji kolegům k jejich zvolení, ale Eh, eh, ještě je třeba přidělit tři funkce, tři posty a tudíž je třeba přistoupit k dalšímu druhému kolu. A pokud nejsou žádné připomínky, tak podle mě pořád ještě platí kandidatury z prvního kola. Má někdo nějaké připomínky k tomuto? A takže pokud nejsou žádné připomínky, tak kandidatury Eh, z prvního kola pořád platí a druhé kolo volby proběhne v 18.30, Také by bylo možné orazítkovat lístky a poté se sejdeme zde eh, v aule, takže tudíž teď přerušuji zasedání do 18.30. sì, lo può, eh, se mi chiedi la parola lo dici e così. Eh, però qui non abbiamo i nomi. Allora, colleghe e colleghi. Kolegové, kolegyně, opět zahájíme zasedání a přistoupíme ke druhému kolu, abychom zvolili tři místopředsedy. Pan předseda Zany požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl sdělit, že skupina Identita a demokracie se rozhodla, že vyloučí kolegu Utasary, takže pouze tam bude kolega Bizoto, naší kandidáce. Dobře, bereme na vědomí a nyní musíme tedy eh, opět eh, razítkovat eh, lístky, volební lístky tím pádem a pro tuto operaci pro tuto operaci, tak to znamená, že musíme dát si čas a sejdeme se v 19 hodin. Děkuji za součinnost.